Mesdames, Messieurs, je vous invite à gagner votre place, s'il vous plaît. Pánové, prosím, usaďte se, abychom mohli zahájit odpolední zasedání. Chci přivítat zástupcům národních parlamentů, kteří mezi nás zavítali zde v Evropském parlamentu. Chci rovněž pozdravit kolegy poslance Evropského parlamentu a obzvlášť pana Sorina Lazara, předsedu, da, předsedu eh, výboru eh, Banka pro rozpočtu z Rumunska a on bude hovořit o investičních prioritách pro období 2020 až 2027, to je příští víceletý rámec. A toto plenární zasedání se bude zabývat eh, investičními prioritami. Navzdory mnoha iniciativám, které měly napravit situaci, Evropská unie je nadále sužována podstatným nedostatkem investic. A proto v rámci příštího víceletého rámce komise navrhla nový program Invest EU, který má řešit právě tento problém. Tento návrh se opírá o úspěchy Fondu pro strategické investice z roku, ten první z roku 2015 a pak z roku 2018. Tyto fondy znamenaly podstatný impuls pro evropské investice, ale měli bychom jít ještě dál. A to zejména v zájmu zajištění udržitelné infrastruktury, výzkumu a inovací malých a středních podniků a také v zájmu kompetencí a sociálních investic. Proto je důležité jednat rychle vzhledem k závažnosti a naléhavosti situace, proto 16. ledna parlament schválí vyjednávací mandát s radou, tak aby program InvestEU, který navrhla komise, byl eh, definitivně schválen. Pozměňovací návrhy se týkají záruky rozpočtu Evropské unie, který z 40,8 miliard, tedy by eh, tak, aby bylo možno mobilizovat jich přes 600 milionů dalších eh, investic v zájmu Evropské unie. Byla navržena záruka rozpočtu Evropské unie v hodnotě 30 8 miliard eur, aby se mobilizovalo 650 eh, milionů eur. A eh, zahájí se vyjednávání s ministry, to znamená s radou za rumunského předsednictví, aby se dotáhl, dotáhla tato záležitost tak, aby eh, do 1. ledna 2021 bylo vše připraveno aby program mohl být neprodleně uváděn do praxe. A e, nyní bude e, možné klást otázky prostřednictvím těch e, karet, které máte. Pokud si chcete vzít slovo, tak prosím vyplňte tyto karty a poté po příspěvcích. Dáv, pak eh, dám tedy slovo eh, dvěma poslancům nebo senátorům z národních sněmoven a jednomu poslanci Evropského parlamentu. Pan Katajnen, místo předseda komise, bohužel se nemohl dostavit, nemůže být, není přítomen Bruselu a nepodařilo se ho nahradit dalším komisařem nebo komisař, komisařkou, což je škoda. A nyní Bernard Hoyer, předseda Evropské investiční banky. A poprosím ho o projev, který by neměl trvat déle než dvě a půl minuty. No, je to, bude to těžké, ale vynasnažím se. Dámy a pánové, je mi nesmírným potěšením, že vás mohu oslovit při této příležitosti zde v Bruselu a hovořit o jedné z klíčových otázek, která nás bude zaměstnávat v nadcházejících eh, měsících a letech. Evropská investiční banka EIB má samozřejmě eminentní zájem o, tu, o, to, o toto téma. Vzhledem tomu, že před pěti lety jsme přišli s myšlenkou Junkrova plánu a přesvědčili jsme ostatní o jeho života schopnosti. Evropský fond pro strategické investice je toho součástí. Byla to tehdy nesmírně odvážná myšlenka a já nemohu než poděkovat poslancům Evropského parlamentu a spolulegislátorům k přijetí tohoto rozhodnutí. Protože tím se finanční prostředky přesunuly z dotací, z dotací do eh, vlastně finančního systému. To nebylo jednoduché rozhodnutí. A nyní program Invest EU jde podobným směrem. Základní pravidlo by mělo být poučit se z toho, co se osvědčilo, zachovat to a naopak nenavázat na to, co nefungovalo příliš dobře, nebo opravit to, co by se dalo opravit. Celkově myslím, že to byl velký úspěch. Investice jsou nedílnou součástí dnešní evropské společnosti a často mm, mají eh, dopady, které trvají celá desetiletí. Je nutno, abychom nejprve bilancovali a uvědomili si, jaká je současná situace. Jedna z příčin našeho pomalého a nerovného růstu vyplývá z příčin z předchozích desetiletí, ale když jdeme více do hloubky, tak si uvědomíme, že současné oživení maskuje některé strukturální slabiny. Eurozóna je i nadále příliš závislá na podpoře a nadále tu přetrvávají některé fiskální slabiny a zranitelná místa. Stále je to spíše bankovní financování a chybí integrace kapitálového financování nástrojů. Za druhé je tu nerovný růst napříč státy a regiony. Místo, aby rostly blíže k sobě, tak se evropská ekonomika eh, nadále spíš rozrůzňuje. A tudíž Evropská unie zaostává za svým závazkem soudržnosti. Co je rovněž kritické, klesá konkurenceschopnost oproti Severní Americe a Ázii. A mezera v produktivitě, která eh, vznikla na začátku eh, po roce 2000, nadále roste. A Produktivita, pou, pouze produktivita nad průměrem by nám umožnila udržet náš životní standard. Oživení je nedostatečné. Vede ho men, především soukromý sektor, zatímco veřejné investice jsou i nadále omezené po desetiletí nedostatečné in, in, investice do infrastruktury, výzkumu, rozvoje, inovace. Vyvažování veřejných rozpočtů vedlo k tomu, že se veřejné investice jsou stále na úrovni o 20% nižší než před krizí. A tyto faktory ukazují na strukturální slabiny, které mohou mít do budoucna vliv na konvergenci a na životní standardy. Musíme tyto slabiny řešit tak, aby Evropská unie byla do budoucna odolnější a my, Evropská investiční banka, jsme odhodláni k tomu přispět. EIB samozřejmě představuje značný eh, finanční potenciál a členské státy eh, přispívaly pouze 14 miliard v hotovosti na zajištění eh, banky a těch celkem 17 miliard eur nám umožnilo v uplynulých letech dát k dispozici 1,3 bilionu eur ve prospěch evropské politiky, jak uvnitř Evropské unie, tak i venek. To, nejsou to peníze daňových poplatníků, ale jsou to také peníze získané na kapitálových trzích. A zlepšujeme životy občanů již 60 let a e, poslední iniciativa právě se týkala EFSI. A chceme teď nadále budovat na tomto úspěchu. Máme-li však skutečně dosáhnout udržitelných eh, cílů udržitelného rozvoje OSN a splnit klimatické cíle z Paříže, je nezbytné, abychom mobilizovali veřejný sektor i soukromý sektor, protože veřejné peníze a peníze daňových poplatníků nebudou stačit. Invest EU transformuje eh, Fond pro strategické investice do udržitelného dlouhodobého nástroje, který může Eh, nadále podporovat oživení a naše klimatické cíle a cíle soudržnosti. Ale musíme nadále pracovat na inovacích. 15 let po sobě zaostáváme za našimi hlavními konkurenty v Ázii a Severní Americe. Pokud jde o inovace, výzkum a vzdělávání. O 1,4 je to méně každý rok a to nepochybně vede ke snižování našeho konkurenčního potenciálu a našeho růstu produktivity. Děkuji. Merci, monsieur le Děkujeme vám, vážený pane guvernére, a nyní to bude kolegyně Anemi Koltenburg, která je členou, členkou účetního dvora který se zabýval strategickým fondem nebo fondem pro strategické investice a připravoval různé podklady pro fungování tohoto velice důležitého fondu. Takže paní Tortenblum, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Samozřejmě, že účetní by se měl vždycky zabývat tím, jak jsou EU finance využívány my nespochybníme priority, pokud jde o investice, to ne, ale jakým způsobem EU využívá tyto finanční prostředky pro plnění těchto priorit. A to je právě něco, co se v posledních hm, víceletých finančních rámcích měnilo. Například EFSI nebo InvestEU, toto jsou takové garanční projekty, které mají zásadní roli v tomto ohledu tradiční projekty byly založeny na grantech a tyto nové projekty musí být eh, řádně řízeny a zároveň kontrolovány parlamentem. A toto je právě naše role. Využívat audit národních i Evropského parlamentu k tomuto účelu. Společně s EFSI zde máme nový program Invest EU. Toto je nový zdroj podpory investic v rámci EU v následujícím víceletém finančním rámci bude fungovat v rámci stávajícího rozpočtu 38 miliard a zvýší se ze stávajících 36 miliard v EFSI. Budeme budovat na zkušenostech fondu EFSI a zároveň nahradíme tímto způsobem mnoho jiných nástrojů. Proto je to velice pozitivní zjednodušení ve srovnání se stávajícím stavem. InvestEU. Toto je fond, který bude fungovat podobně jako fond EFSI, Přesto, že v rámci řízení tohoto fondu budou zásadní rozdíly. Náš účetní dvůr připravil nedávno zprávu ohledně fungování prvních tří let EFSI, takzvané EFSI 1.0. Dospěli jsme k závěru, že fond EFSI byl úspěšný, ale že jsou zde ještě velké výzvy a očekáme další konkrétní kroky pro dosažení úspěšnosti tohoto fondu. Většina doporučení z naší zvláštní zprávy jsou důležité pro budoucnost fungování tohoto fondu. Proto bych ráda zdůraznila pět klíčových výzev, jež jsme identifikovali. První. Jednak přizpůsobit finanční prostředky stávajícím potřebám. EIB v rámci EFSI přistoupila k vysokému riziku, jsou zde klasické investice s dlouhou splatností, ale zároveň nezabezpečené pozice a obchodování se s protistranami vysok, s vysokým rizikem. Bohužel v ostatních eh, rizikových produktech nedošlo k velkému pokroku. My podporujeme právě takové produkty, ovšem pouze v odůvodněných případech, abychom zajistili podporu investic, která je doplňková k tomu, co poskytují národní mm, banky a zároveň lépe zaměřit tyto investice. Druhou výzvou je zamezit konkurenci s jinými zdroji evropských prostředků. EFSI částečně nahrazuje jiné evropské finanční nástroje, především pokud jde o dopravu a energetiku. A zároveň jsme zdůraznili možnost potenciálné duplicity mezi EFSI a strukturálními fondy, především v oblasti infrastruktury. Proto doporučujeme, aby Evropská komise přijala opatření a podporovala komplementaritu mezi těmito nástroji, aby nedošlo k zájemnému soutěžení, čili návrh jednotné investiční investičního programu, který by nahradil takové Ehm, multiprogram je podle našeho názoru správným. To znamená, že chceme, aby i nové projekty získaly dostatečné finance, které by i jinak ehm, bez EU podpory nepřežily. Dospěli jsme k závěru na základě projektu EFSI, že některé projekty by probíhaly dokonce i bez projektu EFSI. Právě proto ehm, chceme posílit Eh, například i jiné zdroje financování v těchto případech. Čtvrtou výzvou, kterou jsme zúraznili, jsou zdravé odhady investic, které již byly mobilizovány. Nejjednoduché jasně Prisys na to hrálo dostatečnou nebo rozhodnou roli v těch investičních projektech. Jsou zde různé soukromé i veřejné zdroje a my jsme zvýraznili několik případů, kde byly mobilizovány další investice, které by mohly být eh, například přisouzeny právě podpoře v rámci projektu EFSI. Takže doporučujeme aby došlo k zlepšení stávající metodologie, pokud jde o o odhad mobilizovaných investic a aplikovat stejné postupy v rámci celého rozpočtu a ne pouze v rámci investic či projektu EFSI. A poslední výzvou, kterou jsme zdůraznili, je dosažení dostatečné podpory spotřebitelé na straně členských států, samozřejmě na základě geografického rozdělení, získali určitou podporu alespoň v průběhu prvních tří let v evropské fatnáce, kde jsou kvalitní mm, národní banky, které čerpají dostatečně, tak tam to bylo opravdu ta kapacita nejlepší, kvalitní projekty, pravděpodobně jsou i tím nejdůležitějším faktorem, kde končí tyto investice. Komise přijala naše doporučení a zkoumala Eh, právě redistribuční důvody nebo důvody pro redistribuci těchto eh, nástrojů v rámci EFSI a rozhodnutí do budoucna eh, ohledně Invest EU mm, programu. Klíčové budou i různé poradenské projekty, podpůrné projekty v rámci tohoto projektu Invest EU. Čili to je, pane předsedající, vše z mé strany. Podle mého názoru Eh, FC byl obrovským úspěchem, ovšem stojí před námi ještě výzvy a konkrétní kroky, které by z projektu FC udělal skutečný úspěch, ovšem jsem přesvědčena o tom, že projekt Invest EU pomůže EIB i celé Evropské unii v rámci těchto výzev. Děkuji vám. Ano, FC to je skutečně veliký úspěch, ovšem čeká nás ještě několik eh, různých konkrétních kroků, například je ty, o kterých jste se právě zmínila za účetní dvor. A nyní Jose Manuel Fernández, jeden z autorů tohoto textu, který byl spolu s právodajem FC1 i FC2 projektu. Takže pane Fernandesi, dávám slovo. Děkuji a já budu rovněž teda hovořit eh, nyní o projektu Invest EU a budu pokračovat portugalsky. Čili tento návrh eh, byl skutečně opravdu návrhem, eh, který není pouze návrhem Evropské komise, ale zároveň i návrhem Evropského parlamentu. A my bychom rádi podpořili garance z 33 milionů na 42,8 milionů. Hlavním cílem je zachovat tyto garance i ve zbývajících finančních nástrojích. To znamená, že v období 2021-2027 nesnížíme tyto záruky. Nejde pouze o prodloužení plánu Junkra, EFSI je tam mnoho jiných finančních nástrojů v oblasti infrastruktury, inovací, výzkumu malých a středně velkých podniků a sociálních záležitostí. Posílení těchto záruk zároveň bude věnovat pozornost sociálním záležitostem a malým a středním podnikům. Invest EU. Tento program bude nadále vyžadovat proaktivní přístup. Je to fond otevřený, jež bude vyžadovat a potřebovat nejenom uživatelé, ale i programátory nebo eh, v podstatě organizátory tohoto fondu. A to je nový požadavek eh, i na stranu členských států. Nikdy nebylo cílem, aby tento projekt eh, nahradil politiku soudržnosti, ale spíše ji doplnit. Tyto synergické účinky jsou velice důležité. Rovněž je zásadní to, co je obsaženo v našem legislativním návrhu a to je posílení platformy poradenské činnosti v oblasti podnikání. Zde je zásadní, aby každý členský stát na národní a regionální úrovni odváděl svou práci a zároveň, aby měli k dispozici určité platformy poradenské pro podnikatele, které budou hledat různá řešení, podporovali malé projekty pro tyto investiční platformy a já rovněž věřím, že dosáhneme zjednodušení v této oblasti. Tě občas, když Evropská komise hovoří o zjednodušení, jsem skeptický. Ne vždycky totiž o samotné, o skutečné zjednodušení jde. Tento návrh podle mého názoru ale takové zjednodušení přinese. Dále je zde důležité zachovat geografickou rovnováhu, ovšem jisté, je zásadní proaktivní přístup musíme vytvořit regionální a národní poradenské platformy pro oblast podnikání. Zároveň si musíme uvědomit to, že všechny tyto záruky neposkytuje Evropská investiční banka. Ta pokryje pouze 85 zbytek pokryje národní banky a národní instituce. Samozřejmě, že to je novou výzvou pro členské státy které kromě toho, že budou budovat tyto rozvojové finanční instituce a zároveň posilovat činnost stávajících institucí, tak by mohlo dojít k tomu, že přestanou podporovat ty orgány, jež nefungují. Ty státy, které nemají silné finanční orgány pro podporu investic, je musí podpořit. Zde počítáme ze 700 miliardy eur. I v této oblasti budou mít členské státy jednotlivé projekty ohledně, nebo jednotlivé, mm, nebo možnost volby projektu, jež budou chtít podpořit a budou moci využít i určité procento z národních strukturálních fondů a využít tyto zdroje pro program Invest EU. Zde budou moci investovat pro, do projektů eh, Eh, těm nejkvalitnějším projektům, označenými třemi Ačky a zároveň nebudou muset využívat národní prostředky. To je velice dobrá zpráva. Strukturální fondy, fond pro fond soudržnosti, fond pro rozvoj venkova a tak dále. Pokud teda nemají dostatečné struktury na národní úrovni, budou moci využít těchto evropských mechanismů. Další záležitost, o které jsem se zmínil, je i princip adicionality. My nemůžeme v rámci projektu eh, Invest EU hovořit o adicionalitě podobně jako v rámci projektu EFSI. Nejde o stejnou definici tohoto projektu. Jeho cílem je totiž budování infrastruktury. Proto si myslím, že je zásadní věnovat eh, velikou pozornost našemu návrhu. Je zde několik zlepšení, lepší zpráva a řízení finančních prostředků, nové možnosti pro poradní struktury, nebo aby se například příjemci mohli eh, spojit určitým způsobem. Máme zde zapojení ekosoku, výboru regionu, které budou moci posuzovat eh, účinnost tohoto fondu. Jsem přesvědčen o tom, že tento návrh je kvalitně připravený, odůvodněný a nyní očekáváme, že rada odvede i svůj díl práce. Údajně 22. by mohli schválit negociační mandát pro vyjednávání. My čekáme dlouho a Evropa už nemůže čekat déle, pane předsedo. Parlament v této záležitosti, jak již mnohokrát v minulosti, je takovým vedoucím členem celého tohoto peletonu. Děkujeme, děkujeme za to, za to vystoupení a zároveň za snahu postoupit této oblasti. Ani to bude Julian Janku, který předseda výboru pro eh, průmysl a je z rumunského parlamentu. Dávám vám slovo. I understood from the technical and logistical from this room. Uh... Um, není možné um, ty sledy prezentovat, takže um, budu hovořit uh, ve své mateřštině. Takže já bych uh, využil skutečnosti, že se blížíme konci našich debat a snažíme se identifikovat společně nějaký návrh, který by byl platný pro všechny členské státy neutrálním způsobem, bez diskriminace a který by zároveň vycházel vstříc všem eh, makro ekonomickým um, ohledům členských států z rozpočtového hlediska. Čili tady jde o pakt stability, tady jde uh, také o víceletý rozpočet a nutnosti plnit konkrétní cíle, jako je konvergence, zbližování, konkurenceschopnost, lidský kapitál, růst investic, investice do prů, výzkumu, inovací a konkurenceschopnosti. Dále potřeba soudržnosti napříč celou Evropou. Jaká je situace na základě údajů, které jsme tu slyšeli? Máme tu eh, nerovnováhy makroekonomické, nerovnováhy týkající se eh, bilance běžného účtu, Máme tu také nekontrolovatelné finanční bubliny a samozřejmě je tu ta eminentní potřeba investic. Takže které investice jsou naprosto zásadní, bez nich se neobejdeme a která by rovněž se pojela s tím, co řekl parlament, že je nutné zajistit stabilitu cen. Za druhé, vnitřní trh. Za třetí, ceny a produkční kapacity, které by byly přístupné všem spotřebitelům. Když to schrnu, jaký, jaké by bylo to zázračné řešení? Platíme 1,13 miliard eur denně za energii. To je vůbec nejvíc na světě. Za druhé, pokud jde o ekonomickou konkurenceschopnost, tak to má značný vliv z globálního hlediska. Zejména na nás má, má, mají vliv eh, vývozy. Tedy to má vliv na vývozy. Dále, Je tu otázka přístupu k surovinám energetickým. Je tu závislost eh, v oblasti zemního plynu, v oblasti eh, ropy, eh, v oblasti uranu a dokonce i uhlí. Takže pokud jde o udržitelný hospodářský rozvoj a snižování emisí z, se skleníkovým efektem, tak navzdory tomu všemu, že máme tyto závazky, do roku 2040 budeme záviset, pokud jde o fosilní paliva, ze 70% na třetích státech. Takže je naprosto nezbytné, abychom eh, za účelem řešení všech z těchto zmíněných problémů a cílů, abychom prioritně dokázali využít strukturální fondy a rezervy těchto fondů k investicím do dopravní, do infrastruktury, tedy přepravy a přenosu elektrické energie ze sever, jih, východ, západ. Kolegové z Portugalska mi řekli, že investovali mohutně do obnovitelných energií a že se dostanou až na 70%. Ale v prosinci v zimě, 18. prosince, v důsledku reálných problémů s kapacitou výroby energie jaderné eh, v, eh, ve Francii a v, Belgii, jsme se dostali na 500 z eh, eur za megawatt elektrické energie. A například v Rakousku došlo k obrovskému propadu, pokud jde o napětí a mělo to v podstatě eh, dominový efekt na celou, na celou produkci a produkční kapacitu. Jinými slovy, je jasné, že z hlediska konkurenceschopnosti a udržitelnosti cen jsme nesmírně zranitelný. Má to potom eh, dopady na eh, spotřebitele, jak průmyslové, tak koncové. Příkladem je, že v tuto chvíli mezi evropskými členskými státy existují státy, které uzavírají bilaterální kon, e, smlouvy s, Ruskou, s Ruskem a tím jen zvyšují závislost e, na e, ruském zemním plynu z 60 miliard na přes 100 miliard. Takže my i poslanci, ať už poslanci národních parlamentů nebo Evropského parlamentu, si musíme zvolit jasnou prioritu, mít jasnou cestovní mapu pro finalizaci těchto energetických investic. Jediný způsob, jak zvýšíme investice na národní úrovni, je, abychom měli přístup ke kapacitám, produkc, produční kapacitám. Portugalsko je blokováno tou, tou propojeností mezi Portugalskem, Francií a dalšími zeměmi. Takže třeba baltské státy, ty mohou eh, nadále být izolovány. A jak pak má růst ekonomika v baltských státech, pokud nebudou propojeny. Máme například skapalněný zemní plyn, ale pouze 30% kapacity je využito. Takže prosím, vyzývám k hledání řešení tohoto problému v rámci, eh, tedy ve víceletém finančním rámci. Děkuji. Poslední um Eh, jako poslední dostane slovo poslanec finského parlamentu, pan Harry Jaskary, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Myslím, že nová technologie může být buď hrozba, výzva nebo velká možnost. Myslím, že tyto dva dny jsme mluvili spíše o výzvách než o možnostech. Mluvili jsme o stárnoucí populaci, nemluvili jsme o tom, jak například Japonsko se pokusilo toto vyřešit eh, nejmoder, pomocí nejmodernějších technologií. Eh, mluvili jsme o eh, vzdělání, že 40 populace v Evropě nemá základní IT dovednosti. Jak vzdělávat učitele, aby se to změnilo? uvažujeme o tom, že posledních eh, nebo nejmodernější technologie bude mít dopad na pracovní místa, že bychom měli chránit pracující, neměli bychom dělat něco jiného. Také jsme diskutovali o tom, že bychom měli zdanit velké globální giganty. Neměli bychom zajistit, abychom eh, toto měli zde v EU. Mm, pokud začneme využívat současnou technologii, tak mm, se společnost změní. Mm, my zde v Evropě eh, se snažíme přizpůsobit nové technologie. My ve finském parlamentu jsme pracovali eh, zprávu o stovce nejmodernějších technologických změn, která ovlivňují naši společnost, jako autonomní auta, průmyslový roboči, rych, eh, čistá energie a podobně. Měli bychom se zamyslet nad tím, jak eh, dosáhnout pozitivního efektu na celou společnost. Dám vám příklady finské, ehm, Mm, dva nezaměstnávali asi 800 zaměstnanců. Pak se rozhodli, že budou eh, jedničkou v výrobních technologií, například instalovali 600 robotů. A nyní mají 2500 zaměstnanců. Takže vytvoření moderní technologie může i přinést více pracovních míst, nejenom nutně negativní dopady. A pak víme, že asi 15 ehm, podnikání probíhá na digitálních platformách jako ehm, Amazon, Google, Alipay. A odhad je do budoucna je asi 50 ehm, všeho podnikání bude na těchto platformách. Neměli bychom mít vlastní evropské digitální platformy, vlastní firmy, spíše než se pokoušet zdaňovat jiné. Um, také chceme snižovat emise z dopravě do roku 2030 o 50 Ve Finsku máme po distribuční povinnost, 30 všech paliv by mělo být bio. Teď máme jednu z vedoucích světových společností na biopaliva ve Finsku, protože máme nové ne, nařízení, nové regulace. Měli bychom toto všechno dělat na evropské úrovni. Co možnosti e, kruhové ekonomiky? Um, nyní používáme materiály jenom jednou, 30 potravin eh, je eh, vyplýtváno Auta používáme jenom 30 času. Neměli bychom. Eh, neměli by toto dělat evropské společnosti? Je možné mít eh, velice efektivní eh, energetický systém, již velké, velký podíl elektřiny se vyrábí bez CO2. Tváříme smart energetické systémy, ať je to skladování, přenos, to může být nový inovační koncept pro ekosystémy. Takže vidíte, že velice podporujeme programy Invest EU, inovace, eh, evropské politiky založené na inovacích a vítáme Eh, až bude tedy eh, čas na finské předsednictví, tak vás přivítáme v Helsinkách a budeme dělat něco nového společně. Tedy děkujeme za pozvání a teď dám slovo těm z vás, kdo si přáli vzít slovo jako první pan Andre Bergeger eh, z Bundestagu, no, Bundestagu. Děkuji. Děkuji za příležitost říci několik slov. Program Invest EU je příkladem toho, jak ehm, pozitivně může ehm, stát působit na evropské úrovni. Je to příklad toho, jak spolupráce státních institucí ehm, může to fungování ještě zlepšit. Já jsem mm, mm, bral tedy v úvahu zprávu včetního dvoru. Program EFSI byl zhodnocen, byly vyvozeny závěry když je aplikujeme, abychom dále rozvíjeli program Invest EU, tak je to doklad toho, jak se společně můžeme zlepšit. Um, mám na mysli především pana uh, Hojera jako předsedu Evropské investiční banky, který řekl, že Eh, nemůžeme všechny nutné investice eh, získat ze státních evropských prostředků, musíme najít také soukromé zdroje, protože státní jsou omozené, proto ten program Invest EU si zaslouží eh, pochvalu. V příštích letech dojde k problému s důsledku Brexitu, výpadek čistého přispěvatele a společný, ne úkoly, které z důsledku toho vzniknou. Proto jenom vítám, že eh, máme eh, až 14 nástrojů. Zázíme na velké přínosy, chceme se mm, zabránit eh, duplicitám. A mnoha pro mnoha opatření budou k dispozici hodnější podmínky. Byli jsme skeptičtí u předchůdce FC, ale ten pákový efekt, který nastal, nás přesvědčil a teď, když vidíme, že 650 eh, miliard euro investic může být generováno, tak to je velký příspěvek, jak zaplnit tu investiční mezeru tam, kde selhává trh. A u těchto omezených eh, prostředků jsou také důležité politické priority, podpora inovace, digitalizace malých a středních podniků, sociálních investic a samozřejmě udržitelné infrastruktury. Je to jasný signál, který eh, tady můžeme vyslat, abychom byli konkurenceschopní i do budoucna vůči USA a Číně a dalším hráčům, takže to mohu jenom podpořit. A nyní dostane slovo pan Manuel Kávra Kaval, který přišel z portugalského hlavního schromáždění. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci. Já chci přivítat tuto iniciativu a chci říci, že to je tedy důležitý krok, především pokud můžeme takto Eh, podpořit investice do inovací a kohezi mezi evropskými státy a investice do udržitelnosti. Myslím, že je dobré, že můžeme mít garance 75 zbývajících 25 které jdou z národních států, tak tam budou eh, budou za to odpovídat mm, členské státy. Národní fondy, strukturální fondy musí tedy od, se doplňovat, ale důležité je podívat se na omezení, které tam často jsou a mm, flexibilitu některých těchto instrumentů. Další myšlenka, kterou chci zmínit, je, že ten, tyto nástroje by měly být jak úvěry, tak také mm, kapitálové investice, pokud chceme podpořit inovace a financovat startupy, ehm, malé střední podniky a digitální revoluce. Poslední ehm, myšlenka je, je důležité, aby ehm, bylo možné investovat i do i, i infrastruktury v době, kdy budou, jsou před námi významné um, výzvy. Děkuji. A nyní dostane slovo pan Šepriot z pan uh, Kostas Mavrides z Evropského parlamentu. motor pro mm, udržitelný růst, vytváření nových pracovních míst, sociální pokrok a prosperitu. V tomto rámci um, vítáme prostředky věnované výzkumu a vývoje v rámci víceletého finančního rámce um, pro uh, 2021 21-27. Také um, prostředky věnované na bezpečnost a migraci. Kypr je, uh, utrpěl um, krizí ekonomickou a finanční, nedostatek investic. To všechno byly výsledky rozhodnutí um, euroskupiny uh, eh, bail-inu bank. Um, Eh, malé a střední podniky na Kypru, které představují páteř mm, kyperské ekonomiky, tím trpěli především. Na druhou stranu jsme měli velký příliv eh, legálních migrantů, což mělo také negativní dopad. Eh, snažíme se pokrýt naše potřeby, tyto mezery nedostatek investic. Snažíme se redukovat dluhy, které nejsou spláceny a které stále představují 30 rozvah soukromých bank. Evropská unie musí projevit skutečnou solidaritu vůči kyperské ekonomice, propagací investic u nás pod jejich podporou a sdílením, společným sdílením migračního břemene. Ehm, ehm, Kypr dostatečně nevyužil Junkrova plánu a my doufáme, že nový program Invest EU bude snazší dostupnější pro nás jako menší zemi. Ehm, doufáme, že Kypr bude schopen využívat tohoto programu Invest EU a mm, dělat v mm, výzkum v oblasti obnovitelných energií a e, vodíkových paliv. Eh, dále, co se týče eh, udržitelnosti, udržitelného rozvoje, je třeba zohlednit eh, každý členský stát a také komise se musí této otázce věnovat. Kypr je malý trh, ehm, který není spojen pozemní cestou s ostatními státy a často, často je nevýhoda konkurenční. Já chci poděkovat všem organizátorům i tlumočníkům, kteří asi jediní pozorně sledovali všechny diskuse. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan Starovič ze Slovenska, z Slovenské sněmovny. Máte slovo, pan Starovič. Děkuji. Jsem pokázal, da se skupna evropska vláganja v odprto znanost visoko obrestujejo. Společné evropské investice do vědy se vyplácí a proto je správné, aby investice eh, do vědy byly prioritou i v příštím období. Já doufám a doporučuji také, že aby investice šly i do základního výzkumu. Například do toho, abychom hledali také sociální řešení, větší efektivitu eh, veřejného sektoru. Jsem mm, si jist, že věda může hodně přispět k přijímání dobrých politických řešení ve smyslu Aristotela Eh, že politika je činností svobodných občanů. Eh, bylo by velmi užitečné, kdyby eh, i společnost podle mm, vzoru cen byly realizovány. To může vést k k objevům, které mohou přispět k řešení výzev, s kterými jsme konfrontováni díky nestabilní realitě. Jednoduchá řešení neexistují, to nabízejí pouze populisté. Věda, eh, především v oblasti eh, v big data, eh, tam to jsou vlastně nástroje k výzkumu společnosti. Bohužel se to mm, používá spíše k manipulaci než pro blaho společnosti. E, měli bychom tyto nástroje používat tak, abychom pomáhali lepšímu fungování společnosti ve smyslu evropských hodnot a e, pilíře sociálních práv. Děkuji. Merci. La parole est maintenant... Ano, děkuji. Slovo má Margarita Marquez z portugalského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, si přála v první řadě poděkovat všem eh, přispěvatelům, včetně zástupce EIB a účetního dvora. Máme tu tedy návrh více leta finančního rámce. Snižuje se míra částky na soudržnost a zvyšují se částky na přímé řízení. Nicméně, pokud je o přímou zprávu, přímé řízení, tak eh, ty musí vzít potaz velmi silný prvek soudržnosti. A teď přihledněme k programu Invest EU. Tento program zahrnuje několik na, dílčích nástrojů, včetně interních nástrojů, protože tento program umožňuje racionalizovat a zefektivňovat a e, používat transparentní metody, ale máli směřovat k inovativním technologiím, klimatické transformaci, vodě, průmyslu atd., nemůže to být jen tak jakákoliv investice. Musí to být investice orientovaná na budoucí priority. A neobejdeme se bez soudržnosti. Za tímto účelem musí program mít také nezbytná pravidla pro dodržování e, zeměpisné rovnováhy. Zástupce účetního dvora řekl, že jakmile tu máme modifikaci, eh, pra, bude modifikována pravidla zeměpisného rozmístění, tak je zároveň důležité, aby eh, tato rovnováha zeměpisná byla zachována i v rámci Invest EU. Děkuji. A slovo dostane znovu Kostas Mavrides. pan Angelos, slovo měl Angelos Vosis, takže teď pan Mavrides. Prosím, pane Mavrides. Budu hovořit řecky a pokusím se vyjádřit stručně. Zaznělo tu mnoho pravdivých eh, postřehů. Každopádně potřebujeme Evropskou unii, jejíž společnosti a ekonomiky se budou i nadále zbližovat. To byla konec konců i vize našich otců zakladatelů. Ale tato debata se musí odvíjet na základních dvou úrovních. A musí být probírány i v příslušných výborech. Jednak, některé členské eh, státy byly postiženy krizí více než jiné. Skutečně drtivým způsobem. A proto po té finanční ekonomické krizi jsme se rozhodli, že vytvoříme ten tedy rámec bankovní unie, společná pravidla dozoru, společné eh, řešení sanace bank, které se dostanou do problému a dále záruka vkladu. Teď hovořím jako ekonom. Já neakceptuji ty politické argumenty, které v tomto parlamentu slyšíme. kde protože já si myslím, že eh, ten garanční systém je problematický. Samozřejmě jsou problémy v těch jižních bankách, ale to není vůbec žádný důvod k mm, tomu, abychom odkládali jejich integraci eh, do bankovní unie. Až se objeví další krize, tak někteří budou litovat svých slov ale to už bude pozdě. Až na nás udeří další krize. Pokud jde o podporu infrastruktury, musím říct, že to byl program, který byl úspěšný. Důležité je, aby existoval takzvaný ownership, jakási odpovědnost členských států. My jsme se snažili motivovat členské státy, aby měli vlastní metody plánování. Děkuji. A nyní slovo má Alice Mary Higgins, irská senátorka. Děkuji. Je důležité, aby existovaly účinné investiční mechanismy. Já to vím z naší perspektivy. Teď se chystá Brexit a s tím i ta transformace hloubková transformace, která bude zapotřebí také v oblasti klimatických změn. Ale abych zareagovala na to, co bylo řečeno. Pokud jde o klimatické změny a rozvojové cíle, tak soukromý sektor samozřejmě má určitou dynamickou úlohu, ale nemůžeme si dovolit nadále čekat a soukromý sektor musí být dynamickou hnací silou. Takže investice do veřejného sektoru a řešení toho 20% svrkávání eh, veřejných investic musí být naší jednoznačnou prioritou. Veřejný sektor může jednat, jednak eh, motivovat inovace a provádět základní výzkum a může také vést k eh, pomoci, pokud jde o rozšíření rozsahu a samozřejmě i přesunu těchto technologií do oblasti globálního jihu. Já jsem ráda eh, konstatovala, tedy spočeční konstatovala, že je tu určitá flexibilita, ale některá pravidla státní pomoci můžou být dosti limitující. Musíme však se zabývat také investicemi v rámci našich externích eh, obchodních dohod protože i tam jsou určité brzdící efekty z hlediska justičního systému, regulací a tak dále. Některé doložky komplikují přesun eh, mezi veřejným a soukromým sektorem. Jde však eh, o to, abychom nová a inovační řešení mohli posunout dál. Musíme přihlédnout k našim vyjednávacím mandátům, aby pomáhali našim cílům v této oblasti. A dále si všímám, že došlo k navýšení z dvou na přes 4 miliardy z hlediska investic a dovednosti, ale to je stále nedostatečné vzhledem k tomu, co je potřeba investovat do malých a středních podniků a investiční infrastruktury. Otázky jako je péče a stárnutí společnosti, komunitární rozvoj, infrastruktura – to je v podstatě všechno sociální infrastruktura. A skutečně můžeme vycházet pouze ze sociálních investic a dovedností, anebo to můžeme rozšířit z hlediska té, toho, co budeme vnímat jako infrastrukturu, která si, si zaslouží investice. Jak říkám, péče je skutečně ta e, oblast budoucnosti, která je e, velice intenzivní z hlediska nároku na pracovní sílu. Nyní Igor Binmenov z litevského parlamentu. Pardon, říká pan předseda lotyšského. Já jsem eh, chtěl položit otázku panu Hojerovi z EIB. Ovšem on, zdá se, odešel. Ale má otázka zůstává. A já ji položím těm zbývajícím zpravodajům. byl, on řekl, že bychom měli mobilizovat spíše soukromé fondy než ty veřejné. Ale není tomu náhodou tak, že právě státní vlastněné banky mohou být hnací silou rozvoje? To je symbol toho, co fungovalo v Německu, třeba Kreditanstalt. V mé zemi, v Lotyšsku, je situace podobná jako v Německu po druhé světové válce – Němečtí eh, podnikatelé měli málo prostředků. Bylo málo lidí pracovního věku, mužů. U nás hodně lidí odešlo od nás do zahraničí, na západ, kde si hledají práci. A ale e, přitom ten to Německo vyřešilo tuto situaci tím, že založilo banky, které byly státní, patřily státům a místním vládám a ty pak půjčovaly průmyslu, vytvářely pracovní příležitosti a to pak vedlo eh, k nárůstu bohatství. Tento německý systém byl nesmírně úspěšný. V podstatě předznamenal ten poválečný německý hospodářský zázrak. Takže to, zda ty státní rozvojové banky jsou i nadále jednou z investičních priorit pro období 2020, je právě mou otázkou. Děkuji. Merci. La parole est maintenant à... Děkujeme. A nyní to bude paní Liv Vierens, která je členkou Evropského parlamentu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já v podstatě nemám otázku, ale děkuji za slovo. Aha, takže tak tím jste vyčerpala svou řečnickou dobu, dobře. A nyní paní Gabriela Kretu, která zastupuje rumunský senát. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já vám musím připomenout takovou poznámku, kterou jsem udělala i minulý rok na naší konferenci ohledně Junkrova plánu. Došlo vlastně k takovému novému myšlení. Špatné investice, veřejné přímé investice, kterým by se mělo vyhnout, protože podkopávají fiskální konsolidaci, ale dobré eh, privátní investice, které v podstatě využívají veřejných garancí. To je ideologie, to není ekonomická politika. Ideologie sama o sobě není špatná, ale je to takové podivné, je v podstatě závislá na výsledcích. Ano, tento plán byl úspěšný, ovšem zatím to hodnocení proběhlo na základě tak krátkého období, že vlastně ani nemůžeme říci, pokud jde o ty soukromé úvěry bank, jak to bude vypadat do budoucna. Je příliš brzo hovořit o takovém hodnocení tohoto plánu a jak přínosné by to bylo pro veřejnost, pro občany. Tyto investice založeny pouze na finančních nástrojích věřím, už jsem se o tom zmínila loni, že musíme přijít s nějakými veřejnými statky, službami na evropské úrovni, abychom mohli reagovat na stávající sociální nepokoje, jež vidíme ve všech našich společnostech. Děkuji vám. Dobře, takže všichni, kteří chtěli vystoupit, již vystoupili. Máme ještě trochu času, takže opětovně dávám slovo našim hostům, kteří jsou zatím ještě přítomní, chtějí-li, chtějí-li k tomu vystoupit s nějakými poznámkami. Nejprve to bude paní Tertenblum z účetního dvora. Děkuji, pane předsedající. Pokud je o tu otázku důležitosti soukromého sektoru, ano, toto je samozřejmě velice důležitá záležitost, protože, jak víte, pro FC fond, a my jsme eh, o tom hovořili i v té druhé výzvě, o které jsem se zmínila v našem dokumentu. FC se snaží zabránit eh, tomu, aby došlo k nějaké konkurenci s jinými zdroji financování v rámci EU nebo i soukromými bankami, soukromým sektorem. Myslím si, že ta síla spolupráce v rámci projektu Invest EU, to nejdůležitější je, že tam je multiplikační faktor, taková synergie a tím se to může posílit. To je moje otázka na, to je moje odpověď na tuto otázku. Prosím, abyste se podívali na naši zprávu, především na tu druhou výzvu a druhé doporučení. Děkujeme. Jose Manuel Fernández. Děkuji, pane předsedo. Invest EU je skutečně nástroj, eh, který nepředstavuje soukromé investice, i když my věříme, že umožní například i financování přeshraničních infrastrukturních projektů. Platformy, jež se vytvoří ve členských státech, budou moci zapojit do těchto projektů i třetí země. I tyto budou moci využívat tyto záruky. A pokud jde o vzájemné propojení, těchto projektů. To je v podstatě součástí všech článků projektu Invest EU. Nemůžeme zde mít digitální unii nebo energetickou unii, aniž by došlo k zájemnému propojení. A jedním z cílů proje- projektu EFSI, to je podobný cíl jako u Invest EU, je bránit bariérám, jež brání investicím, abychom skutečně mohli vybudovat digitální i energetickou unii. Pokud jde u klimatické změny rád bych připomněl, že 40 investic musí být orientováno do boje proti klimatickým změnám. I v dalším finančním víceletém rámci tento cíl ošetřujeme. Do roku 2027 budeme mít 37 fondů, které by se věnovaly těmto otázkám. 4 stávajícího Junkrova plánu půjdou na použití sociálních účelů. Čili, jak vidíte, máme disponibilní prostředky, ovšem není dostačující poptávka. Proto je zásadní podporovat i instituce sociální solidarity, aby mohli kandidovat na projekty v této oblasti, protože jsme vynaložili obrovské úsilí pro mobilizaci dalších 95 miliard eur pro investice do sociální oblasti. Bylo by velice smutné, pokud bychom nemohli tyto prostředky využít v důsledku nedostatku poptávky. Ještě, eh, jestli dovolíte, rád bych řekl, že Evropská investiční banka i přesto, že pan guvernér již odešel, eh, plní zásadní roli, eh, kterou plnila i v případě fondu EFSI a zmobilizovala pro ekonomiku kolem 70 miliard eur, což je zásadní. Je to částka pro určité nakopnutí ekonomiky. Vše, co se týče startupu a podnikání, i to je zohledněno v programu Invest EU. To, co bylo v rámci FC k dispozici, bude samozřejmě pokračovat i dál. Děkujeme, pane Fernandéši. Děkujeme, vy jste nám tady vlastně nahradil guvernéra EIB. Pan Janku má slovo. Děkuji. Jsou tu dva aspekty, které trošku unikly naší pozornosti pokud je o program investic. A to, co nám uniklo, je zranitelnost trhu práce, respektive krize lidských zdrojů, za podmínek, kdy v stále nepřátelštějším geopolitickém kontextu, myslím teď tom regionálním, kdy přístup Evropy k surovinám a zachování role Evropy jakožto e, světového lídra ve vývozu technologií je ohrožen. Stejně tak jako naše pozice lídra v oblasti e, rozvoje e, udržitelných technologií. A chybí nám tato, ta koordinace. Koordinace v pokud jde o přístup všech států za nediskriminačních podmínek k tomu, co představuje snad největší eh, náklad ze všech, a to je energie, a zároveň eh, trh práce. To je určitý začarovaný kruh pro některé členské státy. Proč? Protože politiky týkající se dopravních eh, energetických koridoru obchází některé členské státy. V těchto členských státech pak dojde k propadům a tím pádem migruje část jejich populace pryč, tím se zhorší jejich trh práce a dochází k vytváření začarovaného kruhu. Proto je naprosto nezbytné, aby se zamezilo této diskriminaci. Euh, Takže Eh, čili pokud jde o, o platy v Rumunsku, jak by to vypadalo? Došlo, došlo tam v poslední době nějakému navýšení? To je zajímavá otázka. Když se podíváme na evropské projekty ohledně těch eh, koridorů eh, pro fosilní paliva, tak všechny jdou kolem Rumunska. A Rumunsko pak závisí na jediném dodavateli a tím je Rusko. Rusko zachovává ceny energie velice vysoko, zemní plyn a tak dále, a to automaticky ovlivňuje konkurenceschopnost rumunského trhu. A v momentě, kdy je naše konkurenceschopnost menší, tak pak ti velcí hráči uzavírají své provozy v Rumunsku a radši vyrábí někde jinde. Za těchto okolností Rumunsko přijde o lidské zdroje o ty nejkvalifikovanější, nejkvalifikovanější, protože ti pochopitelně emigrují do jiných zemí. A tím se celý tento fenomén ještě zhoršuje. No a nyní se dostáváme na konec této velice zajímavé, bohaté rozpravy s velikým příslibem do budoucna. Rád bych poděkoval všem našim panelistům, kteří zde vystoupili od začátku a nyní to bude Sorin Lazar, která společně se mnou spolu před, který se mnou spolu předsedal, aby vystoupil na závěr našeho setkání. Děkuji, pane předsedo, slibuji stručnost a budu hovořit rumunsky. Drahý pane předsedo, kolegové, kolegyně, Evropská komise nyní podporuje regionální politiku, včetně politiky soudržnosti. To je hlavní nástroj těchto regionálních investic. A to se týká všech regionů, eh, podporuje to eh, konkurenceschopnost i pracovní místa, udržitelný rozvoj a zlepšení kvality života. Politika soudržnosti je skutečným katalyzátorem eh, jak veřejných, tak soukromých fondů. A zároveň nutí členské státy ke spolufinancování a to zvyšuje důvěru investorů. A cíl Rumunska s ohledem na investice po roce 2020 je zajištění rovnovážné distribuce těchto investic mezi evropskými regiony, aby došlo k omezení těch velkých rozdílů v ekonomickém rozvoji mezi jednotlivými oblastmi. Kolegové, dovolte mi se dotknout k něčemu, eh, něčeho, o čem hovořili předřečníci. Musíme rychle zareagovat na růst mezi eh, produktivitou mezi jednotlivými státy. Musíme tudíž investovat do výzkumu, rozvoje malých a středních podniků, sociální oblasti, čisté energie, ale také v oblastech, kde hrozí, eh, kde v podstatě eh, je nedostatek eh, soukromých investic. Já chápu, že musíme mobilizovat jak soukromé, tak veřejné investice a InvestEU nesmí, nesmí postihnout politiku soudržnosti. Nástroje musí být flexibilnější, musíme investit, eh, investovat do lepšího základu veřejných politik, tak, aby byly důvěryhodnější. A také jsme hovořili o eh, určitém eh, převzetí odpovědnosti ze strany soukromého sektoru v zájmu plnění například klimatických cílů. Dále tu bylo zmíněno, že státní banky mohou být modelem rozvoje. To je skutečně zásadní téma, na které bychom měli najít odpověď. A já doufám, že se nám to společně podaří. Pane předsedo, drazí kolegové, kolegyně, jakožto rumunský poslanec, rumunský občan a evropský občan, si skutečně přeji více demokracie, jak e, u nás doma, tak i jinde. Více Evropy, více e, konkurence, více disciplíny a já doufám, že vy chcete to tež. Ale zároveň bych si přál trošku více solidarity, trošku více soudržnosti, zájmu lepší konvergence a rychlejší konvergence. Jsem plně přesvědčen, že pouze eh, jednotou můžeme překonat výzvy, které před námi stojí, protože svět prochází obdobím nesmírně rychlých změn. Pane předsedo, drzí kolegové, závěrem chci jménem rumunského parlamentu pozdravit všechny účastníky tohoto meziparlamentního týdne a vyjádřit přesvědčení, že společně najdeme optimální cíl k naší společné prosperitě. Děkuji. Merci, monsieur. Děkujeme, pane spolupředsedající. Děkujeme i vám. Byly to dva dny setkání se zástupci národních parlamentů a Evropského parlamentu skutečně takový silný okamžik a je v našem zájmu nalézt určité styčné body, aby došlo k zájemnému porozumění, zájemné komplementaritě mezi národními parlamenty a tím, co připravuje Evropský parlament. Já skutečně doufám, že jsme k tomu přispěli v těchto dvou dnech, že pokročíme, pokud jde o kvalitu výměny názorů. Vidíme, že zde máme společnou vůli podílet se na Evropě, která je solidární, která připravuje budoucnost všech našich občanů. Evropa, která nás chrání proti výzvám globalizace. Přeji vám všem šťastnou cestu a ještě jednou děkuji za účast. Naschledanou.